kteří se v tom vyznají, jsou právě už čítání, takže s tím budeme muset počkat. Je tady otázka k jednacímu řádu, prosím. Sí, grazie. Děkuji. Pane předsedo Šulci, já vám přeji, abyste vzal v úvahu především eh, práva Julii Tymošenkové. Ta eh, byla nejdříve zavřena ve vězení a potom převezena do Gulagu. Jedná se o skutečné porušení lidských práv a politický proces. A tento parlament eh, nemůže zavírat oči před touto situací. Musíme jednat, aby nedošlo ke dramatickému zakončení této situace. Já vás tedy žádám, aby vaše první cesta jako předsedy Evropského parlamentu byla návštěva Julie Tymošenkové. Děkuji. Děkuji a teď se dostáváme k prohlášení Rady a komise k pracovnímu programu dánského předsednictví. Nejprve mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal naši také bývalou kolegyni v tomto parlamentu, premiérku Hele Torning Schmidt. Vítejte mezi námi, paní premiérko. Ich erteile Ihnen auch das Wort zur A já vám eh, uděluji slovo k tomuto bodu na našem programu, takže paní eh, premiérka má slovo. Vážený pane předsedo, předsedo Evropského parlamentu, předsedo Evropské komise, vážení předsedové politických skupin, vážení poslanci, vážení členové Evropské komise. Je mi velkou ctí, že zde mohu dnes vystoupit a představit vám priority dánského předsednictví. Jeden z největších Evropanů dnešní doby, zesnulý český prezident Václav Havel, řekl, už 20 let eh, Evropa není rozdělena na půl a já pevně věřím, že už nikdy nedovolíme, aby byla znovu rozdělena a naopak, že bude poskytovat prostor a podněty pro hlubší solidaritu a spolupráci. Václav Havel byl Evropou ve své nejlepší podobě, byl zastáncem svobody a kreativity. Byl strážcem právního státu a demokracie, byl hybnou silou pokroku a integrace, byl zastáncem slabých a zranitelných. V tuto kritickou dobu našich dějin je naše společnou odpovědností naplnit víru Václava Havla v Evropu musíme udělat eh, maximum pro to, abychom eh, naplnili tuto víru, abychom nadále pokračovali eh, s rozvojem Evropy směrem k míru, příležitostem, svobodě a prosperity. To je úkol, který před námi v Evropě stojí v okamžiku, kdy Dánsko přibírá předsednictví v Radě Evropské unie. Těšila jsem se na to, že dnes před vámi vystoupím jakožto předsedkyně dánské vlády a také jako bývalá poslankyně tohoto výjimečného parlamentu. Každý den se v sálech tohoto parlamentu činí politická rozhodnutí, která vytvářejí stavební kameny Evropské unie zítřka. A jako i ve všech dalších parlamentech jsou tady samozřejmě rozdílné názory a zaznívají ostré diskuze, a tak by tomu mělo být, ale co je výjimečné na tomto schromáždění, je společný zájem o Evropu, její občany, který, myslím, pociťuje většina zdejších poslanců. Vy jste parlamentem Evropy a parlamentem pro Evropu. Pro mě bylo skutečně velkou ctí být součástí významné práce, kterou zde odvádíte. Bylo mi velkou ctí, že jsem se mohla podílet na zlepšování práv Evropanů, pokud jde o volný pohyb eh, po Evropě v rámci výboru pro zaměstnanost eh, a že jsem mohla podpořit evropskou integraci jakožto součást Evropského konventu, který vedl ke vzniku Lisabonské smlouvy. A bylo mi zvláštním potěšením, eh, že jsem této souvislosti měla možnost podílet se na změnách, které významně posílily legislativní pravomoci Evropského parlamentu. Během nadcházejících šesti měsíců eh, bych vás chtěla požádat eh, o podporu, spolupráci a partnerství. Bude to naprosto zásadní, pokud chceme dosáhnout skutečného pokroku, pokud jde o rozsáhlý program, který před sebou jakožto Unie máme. Dámy a pánové, já patřím k evropské generaci, eh, která byla poměrně mladá v 80. letech. A pro řadu z nás to bylo těžké období, kde panovala vysoká nezaměstnanost a pracovní příležitosti byly omezené, zejména pro mladé lidi, kteří byli také znevýhodněni škrty ve vzdělávacích systémech. A někdy se o nás mluvilo jako o generaci bez budoucnosti. Ale v Evropě jsme viděli cestu k větší prosperitě a slibné budoucnosti. Viděli jsme um, politiky a vůdce s vizí a elánem, jako byl Václav Havel. A Postupem času Evropa začala naplňovat podmínky, které pomohly vytvořit jednotný trh, odstranit berlínskou zeď a sjednotit Německo, sepsat masterskou smlouvu a zajistit rozšíření. Z beznaděje a pesimismu eh, vzniklo období růstu, pokroku a optimismu. Evropa inspirovala celý svět skutečně jedinečným modelem spolupráce. Jedná se o úspěch, na který musíme být pyšní, když si vzpomeneme, že jenom před několika desítkami let Evropa byla kontinentem plným opakovaných konfliktů a eh, rozdělení a nyní jsme Unii 27 národů, kteří eh, vycházejí z otevřenosti právního státu a demokracie. V Evropské unii jsme vytvořili výjimečný rámec pro rozhodování na evropské úrovni, takzvanou komunitární metodu která nám umožňuje zvyšovat standardy svobody a spravedlnosti v hospodářství a společnostech, aniž bychom omezovali různorodost našich kultur a společenství. Základním kamenem eh, tohoto projektu jsou společné hodnoty solidarity, účasti a začlenování. Pro nás to nejsou jenom vzletné ideály, ale jsou to, um, je to praktický eh, život, realita a proto jsme budovali Evropu, která bude mít silnou sociální dimenzi. Naším cílem je nejenom prosperita, ale také solidarita, protože víme, že v moderním světě to nejsou eh, věci pouze žádoucí, ale jsou také vzájemně propojené. V tomto století mnohem více než kdy jinde v minulosti spravedlnost, péče a příležitosti jsou nedílnou součástí účinnosti. A s tím, že účinnost je zase zásadním zdrojem pro investice do spravedlnosti, péče a příležitostí. Jedná se o soubor hodnot, které e, jsou základem evropského úspěchu. Dnes bych velice ráda e, na tuto skutečnost poukázala. A nejenom e, proto, že to je důležité kvůli naší minulosti, ale také proto, abychom získali určitou důvěru a vodítko do budoucna. Myslím, že tady nemusím říkat, že Evropa se nachází v hluboké hospodářské krizi, která otřásla samotnými základy naší spolupráce. Růst je nízký, zadluženost vysoká, podniky mají potíže, pracovní místa se ruší. Nejistota je součástí našeho dnešního života a dotýká se milionů evropských rodin. Kvůli povaze současných problémů občané napříč Evropou eh, zažívají eh, různá omezení, škrty a snižování. My se musíme s hospodářskými problémy vypořádat rozhodnými kroky. Musíme obnovit důvěru v Evropu a vytvořit nový základ pro růst a pokrok a zajistit tak dlouhodobou životaschopnost evropského modelu. Dlužíme to všem generacím v Evropě, ale zejména to dlužíme našim mladým. Mladí lidé dnes po nás eh, požadují eh, to, co je jenom spravedlné, to znamená přístup ke stejnému vzdělávání a pracovním příležitostem, které dřívější eh, generace také měly. Chtějí šanci přispět našim společnostem a budovat společně jistou budoucnost. Budou o to usilovat, ale jenom tehdy, pokud jim to umožníme, pokud je v tom podpoříme. Pokud chceme, aby se o nás v budoucnu postarali, tak eh, se my musíme postarat o ně v současné době. To je mezigenerační smlouva, kterou musíme jednoznačně naplnit. Musíme ukázat eh, stejné odhodlání také při zajišťování zdravých veřejných financí protože jenom zdravé veřejné finance jsou skutečnou ochranou proti krátkozrakým spekulacím. Jedině udržitelná budoucnost eh, sociálně eh, tržního hospodářství se nám, nám umožní vypořádat se se změnami a konkurenceschopností a základem musí být stabilita, která podporuje růst příležit a příležitosti, které zase vedou k inovacím. Omezování výdajů neznamená odklon od solidarity. Za současných podmínek je to naopak předpoklad pro další spolehlivou solidaritu. A jsem se jistá, že většina lidí to tak chápe a je připravena se na tom podílet, pokud eh, eh, bude eh, ctěna zásada spravedlnosti. Lidé jsou připraveni k obětem, ale nechtějí být obětováni sami. Lidé určitě budou akceptovat úsporná opatření, pokud budou spravedlivá, ale nebudou je chtít podpořit, pokud budou zjevně nespravedlivá a nerovná. Jakožto vůdci Evropy musíme eh, s tímto pracovat a na tuto realitu reagovat. Dámy a pánové, osud Evropy je zároveň, zároveň osudem Dánska. Toto je leitmotivem dánského působení v Evropě po desítky let. Před 40 lety eh, jsme byli součástí prvního rozšíření společenství a naši noví partneři nám svěřili předsednictví hned v prvním roce našeho členství. Před 30 lety Dánsko předsedalo Unii nebo Evropskému společenství v období studené války a období velké nejistoty, ale také v době, kdy byl zvolen první Evropský parlament. Před 20 lety jsme předsedali, eh, když byl spuštěn jednotný trh a před deseti lety eh, jsme byli předsednickou zemí, když Evropská unie dostála svému historickému závazku a spojila Evropu. A podobně jako nyní, tehdy se jednalo o zásadní okamžiky v dějinách Evropské unie a v příštích šesti měsících budeme znovu pracovat na tom, abychom posunuli Evropu ku předu. Evropští občané očekávají od svých politických představitelů, že budou jednat. A je to tak správně. Nesmíme přitom zapomínat na jednu věc, a to, že demokratičtí politici jsou souzeni podle výsledků, kterých se jim podařilo dosáhnout, nikoli podle svých záměrů. Dánské předsednictví bude neunavně pracovat během nás nadcházejících šesti měsících, abychom zajistili, že Evropská unie bude eh, přinášet hmatatelné užitečné výsledky, které budou užitečné pro všechny Evropany, eh, staré, mladé studenty i pracovníky na severu i na jihu Evropy. A chtěla bych to doložit tím, že zdůrazním naše klíčové priority. Tak za prvé, eh, dánské předsednictví se bude snažit o zajištění eh, odpovědného evropského hospodářství. To je totiž jediná cesta ze současné krize. Je třeba eh, opět Evropu správně nasměrovat, abychom zajistili prosperitu a bezpečnost pro naše občany. To si bude žádat disciplínu a politickou vůli od nás, od všech abychom naplnili nová pravidla pro ekonomické řízení. Potřebujeme také moderní odpovědný rozpočet eh, a musíme zvládnout eh, deficit veřejných financí. Za druhé budeme usilovat o dynamičtější Evropu. Růst v Evropě eh, musí být obnoven a musí být udržitelný. Musíme podporovat dlouhodobý růst a tvorbu pracovních míst a nikoli pouze pro naši mladší generaci. Modernizace jednotného trhu bude také klíčovou součástí naší práce. A kromě toho musíme udělat více pro to, aby naše společnosti mohly využívat eh, obchodní příležitosti také mimo Evropskou unii. Za třetí budeme usilovat o to, aby Evropa byla ekologičtější. Evropská unie si zpracovala ambiciozní politiku, pokud jde o energetiku a klimatické záležitosti. Jsme skutečně eh, vůči subjektem celosvětově, ale abychom si toto postavení udrželi, musíme také vyzývat eh, k ostatní, aby se k nám přidali a podnikat nové iniciativy v oblastech jako energetická účinnost a obnovitelné energie. Zamyslete se nad tím. Více než 20 milionů evropských pracovních míst nějakým způsobem souvisí s životním prostředím, které představuje obrovský potenciál. Na druhé straně je tady skutečné riziko, že vysoce odborný výzkum a pracovní místa náročná na znalosti se přesunou eh, mimo Evropu. Dánské předsednictví bude usilovat o to, abychom zajistili, eh, že eh, středobodem ekologického výzkumu bude i do budoucna Evropa. Za čtvrté budeme usilovat o to, aby Evropa byla bezpečnější. V globalizovaném světě může být skutečně účinná jenom společná spolupráce, abychom zajistili bezpečnost a svobodu našich občanů. Proto chceme bojovat s terorismem a přeshraniční trestnou činností, lépe řídit hranice a vytvořit dobře fungující evropský azylový systém. A mimo Evropskou unii musíme vystupovat jednoznačně, hlasitě a podporovat naše společné hodnoty a chránit naše zájmy. Předsednictví bude podporovat vysokou představitelku ve své práce a také Evropskou službu pro vnější činnost. Nyní pokud jde o rozpočtovou disciplínu, růst pracovní místa, ekologické politiky a zajištění bezpečnosti pro naše občany a, a naše zájmy v celém světě, toto jsou priority dánského předsednictví. Musíme být odvážní a, a ambiciózní. V ekonomické krizi předpokládám, že dánské předsednictví nebude snadné. Ale mohu vás ujistit, že Eh, se toho naše předsednictví nezalekne. Taková není naše povaha. Samozřejmě, že předsednictví nemůže eh, takový ambiciozní program naplnit samo o sobě. Potřebujeme aktivní spolupráci všech dalších subjektů, členských států, evropských institucí a občanské společnosti. Potřebujeme, aby Evropská unie byla eh, sjednocená a společně jsme překonávali současné problémy. Vaše příspěvky, vaše podpora v Evropském parlamentu bude v naší práci naprosto zásadní. Dámy a pánové, vystupuji před vámi jako předsedkyně dánské vlády a mohu vás ujistit o svém osobním závazku vůči Evropě. Jsem Evropankou celým srdcem a především jsem Evropankou kvůli svým dětem, pro své děti. Vím, že jejich bezpečnost, příležitosti a svoboda budou záviset na svobodě, eh, životních příležitostech a bezpečnosti jejich generace všude jinde. Tato Evropa má nejlepší možnosti eh, rozšiřovat tyto podmínky po celém našem kontinentě a také po celém světě. Pane předsedo, dámy a pánové, konečným měřítkem naší jednoty a naší solidarity není eh, to, jakým způsobem se vedeme v okamžiku blahobytu, ale to, jakým způsobem vystupujeme v okamžiku obtíží. A právě v takové situaci se dnes nacházíme. A jak už jsem dnes říkala, problémy, před kterými Evropa nestojí, eh, jsou v podstatě trojí. Za prvé, je potřeba spolehat na silná pravidla a instituce, pokud jde o rozhodování. A toto vše už v Evropě zavedeno máme. Jsme Evropou a Unii, která je založena na spolupráci, právním státě a demokracii. Během eh, krize je třeba činit eh, těžká rozhodnutí, dosahovat kompromisu a myslím si, že to jsou eh, základní záležitosti a v tuto chvíli je komunitární metoda mnohem důležitější než kdy předtím. Vycházíme z našich pravidel a postupů a je to nejenom v zájmu malých zemí, jako je Dánsko, je to mimořádný rys Evropské unie a díky tomu je naše spolupráce tak silná a trvalá. Je to v zájmu nás všech. Za druhé, musíme zajistit, aby Evropa byla i nadále součástí řešení současné krize a nikoliv jejím původcem. Cesta z krize vede přes více Evropy, nikoliv méně Evropy. V současné situaci zaměřenost pouze na sebe samé znamená být slepý k realitě. Je tedy na nás, eh, představitelech eh, Evropy, abychom toto prokázali našim občanům a celému světu. Je to věcnost a praktičnost Evropy, která obnoví důvěru v evropský projekt. A za třetí, musíme Evropu vyvést z této krize aniž by byly dočeny naše hodnoty. Fiskální omezení jsou důležitá proto, abychom stabilizovali naše hospodářství a obnovili důvěru. Ale eh, k... Eh, model sociální, sociálně tržního hospodářství se osvědčil v minulosti a musí zůstat uh, naším vůčím principem i e, po období současné krize. Není pochyb o tom, že současná e, krize byla velkou zkouškou pro Evropskou unii. E, země eurozóny na sebe vzali obrovskou odpovědnost, pokud jde o zajištění ekonomické stability našeho regionu. Takzvaná fiskální smlouva se hraje zásadní roli při stabilizaci eura. A to je i v zájmu celé Evropské unie. Nicméně tato krize by nás neměla svést z cesty. Naopak, myslím si, že je zjevnější než kdykoliv předtím, že sdílíme společný osud. A proto je zásadní, abychom spolupracovali a stáli při sobě. Pokud máme naplnit vizi Václava Havla, pokud jde o spolupráci a solidaritu, tak potřebujeme zajistit, aby se Evropa zase pustila do práce a společně to dokážeme. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně vlády. A Dámy a pánové,